Colleagues, friends. Vážení kolegové, přátelé, mm, prosím o vaši pozornost. Je čas zahájit eh, zasedání našeho panelu. Eh, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, jsem velice ráda, že vás mohu přivítat v Evropském parlamentu v, v Bruselu na tomto eh, desátém zasedání eh, parlamentního partnerství Azie Evropa. Eh, vítám všechny delegace a doufám, že náš panel bude velice plodný, že budeme sdílet zkušenosti, protože životní prostředí a bezpečnost jdou ruku v ruce. Nejprve se tedy představím, protože tady nemáme jmenovky. Peters, Eh, jsem členkou Evropského parlamentu a eh, předsedkyní eh, delegace pro Střední Asii a Mongolsko. Pocházím z Lotyčska, jedna z nejmenších zemí Evropské unie a spolu předsedajícími Šaklevský Syryb, který je předsedou výboru pro ekologická témata a environmentální řízení v Kazachstánu. Eh, pár technických informací. Eh, tlumočení máme do němčiny, francouzštiny, eh, angličtiny, španělštiny, finštiny, češtiny, maďarštiny, slovenštiny, rumunštiny a ruštiny. Všechny tři panely, ten náš je ten třetí, všechny tři panely budou předkládat své závěry zítra na plenární zasedání. Musíme tedy jmenovat jednoho člena, který bude zpravodajem eh, pro tedy eh, závěry, které budou přednášeny zítra na plenárním zasedání. Otázkou je, zda tedy by někdo chtěl dobrovolně se zhostit této funkce, eh, pokud chcete zastupovat tedy náš panel a přednést zítra zprávu. So, Yeah? Ah. Yeah? Okay. I see that Mr. Vidím, že pan Mohamed Mokhtar eh, je tím dobrovolníkem. Děkuji mnohokrát. Vždy je poměrně složité toho dobrovolníka najít. Každopádně děkuji a ráda bych eh, uvítala naše panelisty. Paní Ludmila Novák eh, za slovinský eh, parlament, vítám vás tady. Pan Komuhadek Moktel, prosím zaujměte svá místa zde a eh, expert environmentální fórum v rámci ASF. Děkuji vám a nyní předám slovo spolupředsedajícímu. Thank Спасибо большое. dobrý den. я rád приветствовать. Děkuji. Jsem velice rád, že tady dnes eh, mezi vámi mohu být eh, u příležitosti tohoto panelu. Dovolte mi nejprve říci pár slov Rád bych pohovořil o aktivitách Kazachstánu. Především v rámci zlepšování naší legislativní, našeho legislativního prostředí, eh, aktivity v rámci vlády, parlamentu a v celé zemi eh, a řešení klimatických eh, otázek, tak jak se s nimi potýkáme po celém světě. Takovéto setkání, jako to dnešní meziparlamentní setkání, sehrávají klíčovou úlohu v neustále se měnícím světě, který čelí obrovským výzvám a mezi nimi eh, i klimatické změny. Téma, eh, které dnes řešíme, je velice relevantní Klimatické změny mají dopad na eh, náš každodenní život, eh, dotýká se to eh, ekonomických parametrů, ale i bezpečnosti ve světě, kterou je třeba zajistit i v návaznosti na nové parametry. Proč je tak důležité navázat spolupráci mezi Evropou a Ázií v rámci boju, boje proti klimatickým změnám? Za prvé, Kazachstán je součástí světové ekonomiky a chce se i nadále rozvíjet. A to i přesto, že eh, vycházíme z úrovně, která je poměrně nízká. Eh, za druhé eh, jsou tady určitá odvětví, která jsou pro naši ekonomiku velice významná. A za třetí je tady velká hrozba, která nad námi visí, protože my jsme velkým dodavatelem energetických komodit a především energií založených na fosilních palivech, uhlí a ropě. A musíme tedy eh, čelit eh, těmto novým výzvám. Máme pařížské dohody a eh, vše, co je s tím spojeno v rámci boje proti klimatickým změnám. To vše má dopad na ekonomickou situaci Kazachstánu a může ohrozit jeho stabilitu. Co se týče rizik, samozřejmě jsou to rizika v oblasti hospodářství, Zemědělství je ohroženo, o tom hovořil polský kolega dopoledne, eh, vodohospodářství, nedostatek eh, zdrojů vody a musíme eh, bránit občany před všemi přírodními katastrofami, ke kterými může dojít. O tom hovořili kolegové z Filipín během dopoledne. Kazachstán se tedy rozhodl bojovat proti klimatickým změnám a jejím dopadům. Jednak máme strategický program Jedná se o jakýsi akční plán přizpůsobení se klimatickým změnám. Jde o to, abychom eh, postupně přešli na zelenou ekonomiku. Je to program, který byl schválen v roce 2013 a mezi hlavními prioritami je zvyšování energetické účinnosti ve všech odvětvích, eh, podporovat eh, bezpečné a ekologické dopravní systémy. A v loňském roce eh, prezident eh, Kazachstánské republiky eh, zmínil nové priority v oblasti energetiky. Především pokazoval na to, že je třeba přejít na nové zdroje energii do roku 2020 a bude třeba čím dál tím více využívat ty takzvané čisté zdroje energie. Cíle, tak jak je dnes máme nastaveny, jsou velice významné protože i když eh, produkujeme asi jednu miliardu megawatt, tak jen eh, nízké procento pochází z obnovitelných zdrojů energií. Tato strategie Kazachstánu eh, jde až do roku 2050. Cílem je klást důraz na obnovitelné zdroje energii, tak abychom dosáhli podílu až 50 V naší zemi rovněž chceme podpořit obnovitelné zdroje především v těch prioritních ekonomických oblastech pro naši zemi. Musím říci, že v loňském roce eh, v souladu s programem prezidenta byl schválen návrh eh, zákona o energetice a tento text uváděl právě eh, konkrétní oblasti a konkrétní témata eh, týkající se obnovitelných zdrojů energie. Rovněž eh, budujeme takzvané zelené mosty partnerství mezi Evropou a Ázií, tak abychom podpořili eh, zelený růst. Rovněž bychom chtěli, aby celá naše ekonomika, celé naše hospodářství bylo zelenější. Máme tady ten zákon, o kterém jsem hovořil před chvilkou kdy opravdu podporujeme obnovitelné zdroje energií a e, tento přístup uplatňujeme od roku 2009. E, následně byly e, provedeny určité změny, Především v loňském roce byly schváleny pozměňovací návrhy. Ta legislativa byla určitým způsobem upravena tak, abychom přitáhli do daných odvětví i příslušné investory. musím říci, eh, že eh, v současné době máme připraveno 8 projektů, které by měly být realizovány. A jedná se o projekty, které by eh, v maximální možné míře měly zajistit tedy rozvoj obnovitelných zdrojů. Je celá řada investorů, kteří jsou připraveni přijít na trh do Kazachstánu a tyto projekty rea- realizovat. Já doufám, že budeme úzce spolupracovat, že budeme jednat jako partneři a e, že i vy e, budete e, přispívat k rozvoji kazachského trhu. Máme projekty zaměřené na rozvoj větrné energie, na solární energetiku, protože je u nás velký počet slunečných dnů a Eh, celá řada dalších eh, projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Každopádně, eh, co se týče větrné energie a solární, tam ty naše podmínky jsou velice příznivé. Pokud jde o výstupy světové skupiny, která se zabývá touto oblastí, tak náš prezident je připraven implementovat ty závěry a dosažené pokroky jsou poměrně příznivé. Rovněž jsme zorganizovali mezinárodní eh, veletrh, eh, kterého se zúčastnila celá řada zahraničních delegací a tady prezentujeme tedy eh, ten náš pokrok, projekty, které realizujeme a rovněž existuje Mezinárodní centrum financování, které nám pomáhá s financováním, je toto středisko zelených technologií. A pak je tady další část, to je ta institucionální část. Máme eh, středisko zelené energetiky. Eh, v současné době eh, parlament se zabývá příslušnými návrhy zákonů a cílem je, aby tyto zákony mohly být uplatňovány od příštího roku. Rovněž Toto středisko bylo, eh, tedy jeho činnost byla slavnostně eh, zahájena naším eh, prezidentem a proběhlo tam i zasedání Spojených národů v roce 2015. Spolupracujeme s mezinárodními organizacemi, Světovou bankou, a dalšími organizacemi, které eh, působí v oblasti životního prostředí a boji proti klimatickým změnám. Je to velice důležité, abychom mohli čelit eh, těmto trendům a abychom se mohli vyhnout chybám, kterých bychom se mohli dopustit v rámci diverzifikace naší ekonomiky. Parlamentní partnerství, eh, v rámci kterého dnes tady zasedáme, je naprosto klíčové. Je klíčové pro posílení Eh, sdílení eh, našich eh, zkušeností a pro lepší spolupráci mezi námi všemi. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní dám slovo našim řečníkům a navrhuji toto pořadí. Nejprve si vyslechneme tři řečníky a poté bude prostor pro diskusy a pro dotazy. Jako první eh, bude expert Lukas Miller, eh, který eh, působí v rámci fora pod ASEF. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Esteemed uh, participants, thank you for participating in this panel on climate change. Děkuji, eh, děkuji všem účastníkům. Eh, já se jmenuji Lukas Miller, zastupuji tady eh, nadaci Asie Evropa a zapojil jsem se do mnohaletého výzkumného projektu ohledně opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn Působili jsme v Kambodži, v Laosu, v eh, Větnamu a dalších eh, a dnes bych rád eh, zmínil výstupy těchto našich závěrů a dopady na klima. Jak víte, zabýváme se především výzkumem a abychom přispěli do tohoto panelu, chtěli bychom Eh, tady eh, pojednat o tom, jak je, jaká je provázanost mezi klimatickými změnami a eh, bezpečností. Asi jste zaznamenali, že v mnohých místech na světě probíhá diskuse o klimatických změnách a o bezpečnosti a velice často se to stáčí k migraci a mm, jaké míry, tedy migrace je jedno z hlavních rizik klimatických změn. Máme specifický panel na klimatické změny a na migraci. A já bych chtěl zdůraznit, že eh, je to ale více než jen migrace. Migrace je samozřejmě důsledek eh, klimatických změn, ale tady je celá řada dalších eh, důsledků a migrace je pouze jedním z nich. Je pro nás skutečně důležité, abychom byli schopni pojmenovat ty jednotlivé důsledky a příčiny. Když se na to podíváme dopodrobná na eh, tedy klimatické změny a bezpečnost, tak jsou tady čtyři taková klíčová eh, témata, eh, která se projevují po celém světě a skutečně se to projeví někdy mm, v letech 2025 až 2040, ale ty, skutečně jedná se Eh, především o eh, snížení zdrojů eh, pitné vody, snížení zemědělské produkce, čím dál tím více záplav a povodní po světě a, a nárůst infekčních onemocnění i v takových území, na takových územích, která dotčena nebyly. Takže to jsou ty příčiny, které eh, potom budou mít dopad na bezpečnostní eh, parametry. Jak se nás to eh, dotkne, je třeba říci, že dojde k nárůstu rizik pro globální ekonomiku. Může to až na konci století ohrozit až 50 produktů Eh, dojde k nárůstu eh, konfliktů mezi státy, což bude způsobeno eh, skutečnými klimatickými změnami. O některých se již hovořilo během dopoledne a konečně tím se vrátím k tomu úvodnímu bodu, samozřejmě jedním z dopadů těch klimatických změn a bezpečnosti jsou, je imigrace. Eh, musíme ale jít eh, trošku i na ten eh, rámec bezpečnostní. My jsme viděli v tom výzkumu, že tedy klimatické změny a bezpečnost je tady především ta zranitelnost, je tady otázka zdrojů pitné vody, katastrof, zemědělství, onemocnění. To jsou Eh, rizika, eh, která již existují dnes, především na jižní eh, polokouli a které vychází tedy z klimatických změn a budou nadále posilovány. Takže je třeba se podívat na ta rizika, která v současné, v současné době existují a měli bychom vycházet i ze správné terminologie. A pak je tady ta otázka lidské bezpečnosti a tady Eh, je třeba se zabývat jednou otázkou, když se nastavují eh, politiky, eh, a to je zda tedy ten přístup k bezpečnosti bude tedy omezen tím klimatem, nebo zda se posune souběžně s tím klimatem. To tedy znamená, že ten institut, instituty bezpečnosti, policejní složky, armáda budou ovlivněny těmito klimatickými změnami a bude třeba se zabývat eh, klimatickými změnami jakožto eh, bezpečnostními eh, otázkami. Bude muset existovat mezirezortní dialog, dialog mezi všemi zúčastněnými stranami, tak, aby se to řešilo jako tradiční otázka vnitra. Jakým způsobem si myslí, že, by, že bychom mohli řešit tuto problematiku? Myslíme si, že některá eh, řešení již existují a měli bychom sdílet osvědčené postupy. A máme eh, tady agendu 2030 a cíle udržitelného rozvoje a je třeba posilovat eh, odolnost společností, ekonomik a členských států a je třeba v tomto rámci naplňovat cíle udržitelného rozvoje. Jak tedy Eh, posilovat odolnost především eh, v rozvíjejících se zemích. Když se podíváme na Kambodžu, Laos, Větnam a další, eh, jakým způsobem tedy se plní například cíl 6 či 13, 14 či 15. Všechny Všechna tato témata jsou úzce propojená s problematikou bezpečnosti a s těmi tématy, o kterých jsem hovořil, zdroje pitné vody, zemědělství, infekční onemocnění a eh, ty, aby bylo možné čelit eh, těmto hrozbám, tak je třeba eh, posílit odolnost. I rozvíjející se země čelí těmto problémům při implementaci a tyto země eh, budou čelit tomu, že mají nedostatečný politický eh, rámec, eh, finanční schopnosti a rozpočty jim neumožňují přijmout mnoha opatření a není tam dostatečná osvěta. A tady já bych rád zdůraznil, že nedostatek veřejné osvěty je velice významný a Eh, je odpovědností jak výzkumníků, tak eh, politiků, eh, aby tady prováděli osvětu svých voličů a poukazovali na tuto problematiku bezpečnosti a rizik, která existují v těchto zemích. Ehm, téma, které možná by bylo i pro diskusy, my jsme vypracovali takový návod na implementaci tak, jak uspůsobit ty cíle Eh, proto aby byly uplatnitelné v praxi, aby bylo možné eh, posílit eh, tedy tu odolnost i v zemích, které mají omezené zdroje tak, aby byli schopni posílit tu odolnost, budovat ty kapacity, mít nějaké celostátní rámce a Eh, zajistit, že ta, ta hlavní témata jako onemocnění, zemědělství, pitná voda se stanou prioritami v těchto zemích, protože nemůžeme řešit všechny eh, cíle udržitelného rozvoje eh, najednou. A v neposlední řadě musíme mít rámec monitoringu, implementace, sledovat, jakého je dosaženo pokroku v této oblasti a skutečně propojit eh, otázky bezpečnosti a s otázkou těchto rizik a udržitelnosti. Poslední věc, kterou bych eh, chtěl eh, říci, měl, mělo by existovat úzké partnerství mezi rozvíjejícími se zeměmi a rozvinutými. Skutečně potřebujeme tady tu eh, návaznost mezi bezpečností a klimatickými změnami eh, posílit. Eh, není to pouhá věta, je třeba zlepšit vodohospodářství, připravenost zemědělství a flexibilitu a připravenost na přírodní katastrofy, především v těch nejsložitějších geografických oblastech. Rovněž musíme eh, stabilizovat eh, ty eh, nejzranitelnější oblasti, které nejvíce čelí těmto problémům a rovněž musíme pokračovat v těch činnostech, které zmírňují dopady klimatických změn, především na severní polokouli. Na IPCC tady pracujeme s tím scénářem o dva stupně a Eh, jsme tedy v lepších eh, podmínkách a i přesto musíme postupovat lépe. For your statement. Děkuji mnohokrát. A nyní prosím pana Kulmuchmeta Muktara, eh, který je senátorem z Kazachstánu, aby vzal slovo. Vážené dámy, vážení pánové, zdravím všechny účastníky Eh, parlamentního partnerství Azie Evropa. Já tedy zastupuji republiku Kazachstán. To je mladá země ve střední Asii, která získala eh, nezávislost v roce 1991 po rozpadu eh, Sovětského svazu. Kazachstán se nachází na hranici mezi Evropou a Ázií, takže úplně ve středu Eurázie. Je tady vlastně mezi, na dobré místě vést dialog mezi východem a západem. Dědili jsme eh, řadu problémů se Sovětského svazu, které trápí naše občany. Za prvé máme mm, místa, kde se prováděly e, zkoušky jaderného materiálu. Proběhlo tam 495 jaderných testů v průběhu 32 let. 125 z nich proběhlo v otevřené atmosféře. Prezident republiky Kazachstánu Nazarbajev je jako jeden z prvních dekretů um, kritizoval ten, tyto akty. Takže hned v roce 1991 eh, prohlásil, vyhlásil Kazachstán za tedy bezjadernou eh, zónu. My Eh, nám tedy opravdu jde o to, abychom dosáhli bezpečné eh, životní prostředí, abychom vyřešili tento obrovský ekologický problém, který stále ještě negativně eh, ovlivňuje prostředí i změnu klimatu. Sovětský svaz měl centrálně plánovanou ekonomiku a země jako Uzbekistan, Turkmenistan, Tadžikistan a další jsou v podstatě nyní ještě stá, nebo vždy byly jakýmsi takovým materiálním přívěžkem. V, hodně se tam pěstovalo v těchto oblastech bavlny, která vyžaduje obrovské množství zavlažování vody. Takže tím byly obrovsky ovlivněny dvě řeky, které pro, protékají tímto regionem. Takže v 80. letech potom díky tomu poklesla hladina vod o tolik, že moře se rozdělilo na dvě části. Malý a velký Aral. A ta vodní kapacita se tam snížila 30krát což samozřejmě tedy vedlo k tomu, že velké, velká část území byla postižena dezertifikací. Můžete si to vygooglovat. To potom také vedlo k vyhynutí mnoha endemických druhů, jak flory, tak fauny v této oblasti. To je opravdu eh, vedlo ke zničení místního ekosystému. To je tragédie. Je, dalo by se to zařadit mezi pět nejhorších eh, ekologických katastrof na světě. Dokonce vlastně Aralské moře dnes už svou velikostí se zařazuje mezi jezera. Tady máme, eh, tady vlastně jde o vzdálenost tisíce kilometrů od západní Evropy a také od eh, himalajských vrcholků. Tenhle negativní dopad na ekosystémy samozřejmě ovlivňuje negativně i lidské zdraví. Ale to není problém pouze jednoho regionu. To je problém, který má planetární eh, důsledky. Tady jde vůbec o otázku zprávy nebo z, um, nějakého zvládání zdrojů um, sladké vody. pokusy zachránit Aralské moře způsobily řadu problémů vlastně zase v té druhé části. Mezinárodní fond eh, spolu s vládním programem um, ustanovil program pro záchranu Aralského moře. Kazachstán navrhl automatizovat zprávu, distribuci a monitorovací systémy Aralského moře. Tady jde tedy nejenom o hladinu vody, ale také o kvalitu ovzduší. Takže v regionu opravdu akutně chybí kvalitní pitná voda. Ono je nemožné zachránit Aralské moře v podobě, v jaké jsme jej znali, ale stále ještě můžeme minimalizovat negativní dopady tím, že budeme koordinovat společné snahy. Na závěr svého projevu bych chtěl říci následující věc. Evropské Vědecké instituty by se mohly tímhletím zabývat, mohly by se zabývat třeba včasným oznamováním a prevencí negativních dopadů celého komplexu analské eh, katastrofy. To, jak ovlivňuje lidské zdraví, klimatické změny a taky vlastně celý destruktivní vliv na životní prostředí. Za druhé, mezinárodní ekologické instituce by se mohli aktivně spojit, aby hledali řešení aralské ekologické katastrofy. Tady opravdu jde o to, že je potřeba nějaký, mm, nějakou mezinárodní koordinaci a spolupráci. Tady potom je další je možnost ehm, namerovat to také podél spolupráce s ehm, Světovou bankou. Za třetí máme celé světové programy, které se zaměřují na záchranu biologické diversity. Za čtvrté, ehm, středoazijské Eh, země by mohly eh, více využívat evropských, eh, evropské pomoci. Tady může jít třeba o pozitivní zkušenosti využívání zdrojů z řeky Dunaj. Dále můžeme podporovat um, parlamentní partnerství a spolupráci. Tady jde třeba o mm, vodní diplomaci nebo diplomaci v oblasti vody, abychom se vyhnuli budoucím ehm, konfliktům. Dále předkládání vnitrostátní legislativy pro nakládání s vodou, pro společný boj s klimatickými změnami, a obnovu životního prostředí. Děkuji mnohokrát. Teď dám slovo paní Ludmile Novák ehm, ze slovenského parlamentu. Předsedstvo, kolegice in kolegy, ladies and gentlemen. Eh, děkuji. Vážení kolegové, dámy a pánové, ehm, chci vás pozdravit ze Slovenska, ze slovenského Eh, národního schromáždění. Jsem tedy ze Slovenska, nikoli Slovenska, tam je často zmatek, často si to lidé pletou. Dnes máme tlumočení do slovinštiny i ze slovinštiny. Eh, dnes vás oslovuji jako členka parlamentu, nikoli jako expert, jako poslankyně ehm, rozhoduji jako, stejně jako vy jo, politice, Mm, která má reagovat na problémy způsobené klimatickými změnami. Zaměřím se především na bezpečnost potravin. Evropa eh, čelí tlaku způsobené migrací na hranicích. Migranti přicházejí z Afriky, Středního východu, Ázie. Jsou eh, různé důvody, proč ehm, dochází k migraci. Války, vojenské konflikty, nedostatek potravin, špatné ekonomické podmínky v zemích, odkud migranti pocházejí. Ve svém příspěvku se zaměřím na bezpečnost potravin jako eh, matka, babička. Eh, jsem zodpovědná za přípravu jídel pro rodinu. My všichni víme, že lidé mohou přežít bez vody a potravin jenom několik dní. Ale bezpečnost je stejně důležitá, protože pokud jsou naše životy ohroženy, pokud přijdeme o život, tak pak už potravinu nepotřebujeme, že? Když jsem navštívila Afriku a některé jiné chudé země, tak jsem pochopila, že klimatické eh, podmínky v některých zemích jsou tak nepříznivé, že lidé mají skutečně problém přežít. Proto nejsem překvapená, že miliony lidí eh, přicházejí do Evropy, vidí to jako řešení svých problémů. Také nejsem překvapená, že mnoho lidí se snaží zachránit si život tím, že uteče do jiných zemí. Před lety, když jsem se vracela z cesty do subsaharské Afriky, tak jsem si uvědomila, jak eh, privilegovaní Evropané jsou. My žijeme v oblasti, kde nám klima umožňuje produkovat dostatečné množství potravin, což znamená, že nemusíme hladovět. Když jsme eh, letěli přes moji zemi, Slovinsko, tak jsem cítila velkou vděčnost, že máme možnost žít v tak krásné zelené zemi. Slovensko je bohatá na vodu, Většina našich občanů může pít vodu z kohoutku, nemusíme kupovat balenou vodu, což je samozřejmě to nejlepší řešení. Můžeme produkovat hodně potravin na polích, ale stále si stěžujeme z důvodu klimatických změn. Někdy čelíme suchu, někdy um, záplavám, někdy kroupům. Um, je snazší z, zajít do obchodu a nakoupit si potraviny. V některých letech eh, jsme měli bohatou sklizeň, eh, i větve stromů se lámou pod tíhou ovoce. Všichni produkujeme eh, marmelády, džemy, šťávy, protože máme spoustu potravin. Dovolte, abych stručně prezentovala Slovinsko abyste si udělali lepší dojem o tom, kde žiju. Slovinsko je středoevropská země na jižní straně Alp. V roce 1991 se stala nezávislou. E, něco podobného jsme slyšeli před chvilkou o Kazachstánu. Předtím jsme byli nejrozvinutější republikou bývalé Jugoslávie. Naši sousedy je Rakousko, Itálie, Chorvatsko, Maďarsko. Jsme na křižovatce alpského, středomořského, panonského světa. Máme tedy velmi smíšené klima. Máme různé e, fenomény počasí, které nás e, e částečně ohrožují máme 2000, mm, 2000 čtverečních kilometrů, podle sčítání lidí máme přes 2 miliony občanů. Hlavní město Slovenska je Ljubljana. Od roku 2004 jsme členy EU, jsme součástí ženského systému. Od roku 2007 je naší měnou euro. Ehm zemědělské pře, půda pokrývá 30 půdy, mm, lesy 60 Jenom Finsko a Švédsko mají více lesů v Evropě než my. 75 našich zemědělských ploch jsou v takzvaných eh, oblastech omezeného eh, zájmu s omezenými možnostmi. Počasí a klimatické podmínky ovlivňují naše zemědělství společně s globalizací a dalšími faktory. Eh, produkce bezpečných potravin jsou, je důležitá pro každou společnost. Má to obrovský dopad na ekonomiku, životní prostředí a zdraví občanů. V roce 2011 jsme přijali rezoluci o strategických směrech rozvoje mm, zemědělství, výroby potravin, kde se definují priority a programové směry a mechanismy, které třeba aplikovat. Nejdůležitějším cílem je zajistit bezpečnost dodávek potravin. při respektování udržitelného rozvoje a zachování zemědělských ploch. Jaký je dopad životního prostředí na produkci potravin a zemědělství? Eh, v rámci mezinárodních jednání o klimatické politice Slovensko je jedno z nejambicioznějších zemí. Přijali jsme operační program operat opatření, které mají snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 více než 50 emisí způsobuje doprava. Slovinsko je transitní země mezi východem a západem, mezi severem a jihem. Zemědělský sektor je druhý, nejvýznamnější, představuje 16 všech emisí. Další problém, kterému čelíme, je odpad, potravinářský odpad. Proto jsme přijali program o řízení odpadu a program prevence tvorby odpadu v roce 2016. Před, podle Eurostatu z roku 2014 jsme vyprodukovali 123 tisíc tun odpadu. To může mm, obsahovat i potravinářský odpad, to znamená asi 55 kg potravin na občana ročně. Hmm. Většina v domácnostech a zbytek v servisních eh, službách, v servisu a produkci. Abychom garantovali bezpečnost potravin, Slovensko přijímá opatření v rámci společné zemědělské politiky, například přímé platby. Používáme přímé platby k regulaci ekonomické situace farmářů, dále greening, platby mladým farmářům, eh, platby oblastem, kde jsou přírodní omezení i možnost odškodnění v případě přírodních katastrof. Slovensko také implementuje eh, opatření, které má zvýšit investice protože chceme snižovat, eh, zvyšovat ekonomickou a environmentální efektivitu, také přijímáme opatření na zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám, například zavlažovací systémy, ochrana před krupobytím a podobně. Také vybíráme osivo, které je odolnější vůči přírodním podmínkám, protože pak je lepší sklizeň. Vždy, um, myslím, se vracím do historie, kdy Slovensko v 18. století porazilo hladomor, kdy Marie Tereza, rakouská eh, císařovna, řekla, že zemědělci musí nasázet brambory, což bylo něco nového tehdy. A Slovensku to pomohlo překonat hlad. Z tohoto důvodu výběr eh, semen a dalších eh, plodin je velmi důležitý. Slovinsko. Um, propaguje produkci potravin, že to zvyšuje rovní zabezpečení během politické ekonomických krizí, klimatických změn nebo přírodních katastrof. Bohužel E, soběstačnost potravinová stále není dostatečná a liší se podle sektorů. Díky e, globalizaci a stávajícím ekonomickým podmínkám nejsme soběstační v produkci potravin. Další věc, o které chci mluvit, je odpovědnost za eh, to, jak, jakou průmyslové země mají vůči méně rozvinutým zemím, protože rozvinuté země mají lepší podmínky pro produkci potravin, měly by nést větší odpovědnost vůči nebo za ty oblasti, které e, mají jiné, horší podmínky. To ovšem neznamená, že tyto průmyslové země mohou prostě na své občany zapomenout. Všechny tyto státy musí přizpůsobit svoji politiku podmínkám, ve které žijí. Humanitární pomoc by neměla vést ke korupci, měla by být zaměřena na určité skupiny, měla by dosáhnout cílové skupiny. Humanitární pomoc musí podporovat rozvoj a pokrok. Nikdo nemá právo prostě využívat přírodních zdrojů méně rozvinutých zemí. Všechny státy musí mít možnost jich využívat. Jenom tímto způsobem méně rozvinuté země mohou rozvíjet, vytvářet podmínky pro své občany, aby mohli využívat přírodních zdrojů v té zdané zemi pro lepší eh, životní standard, životní úroveň. Na závěr chci říci, že garantování míru a stabilních kvalitních potravin jsou nejdůležitější podmínky, pokud chceme zajistit, aby individuální národy, jednotlivé národy přežily. Rozvinutý svět musí zajistit, aby tyto základní potraviny byly distribuovány férově. Jenom tak můžeme snížit migrační toky protože lidé se stěhují do jiných zemí, protože chtějí utíknout konfliktu nebo protože chtějí eh, hledat lepší život pro sebe. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Teď můžeme otevřít diskusní panel k otázky eh, sdílení zkušeností. Vážení kolegové, vy jste z tolika různých zemí tak dalekých zemí, daleko od Bruselu, takže rádi vyslechneme vaše příspěvky, vaše zkušenosti a jak um, řešíte toto velmi důležité téma. Naši panelisté rádi odpoví na vaše otázky. Takže postup bude jednoduchý. Zvedněte ruku, představte se, a ehm, můžete e, se vyjádřit, komentovat, klást otázky, takže prosím. Dobrý den. Já jsem ze Singapuru, možná se podělím o zkušenosti Singapuru s e, problematikou udržitelnosti vody. Jak víte, Singapur je malá země, máme populaci 5,6 milionů nulové zdroje, musíme kupovat vodu od sousedních zemí, což vždy byl bezpečnostní problém pro nás. Pokud je nějaký politický vývoj, tak vždy je hrozba, že nám odstřihnou vodu. Dovážíme všechny potraviny, takže kdykoliv je klimatické změny ovlivní eh, zemědělskou produkci, tak to ovlivní také Singapur. Ale chci se podělit o zkušenosti Singapuru se zajištěním udržitelnosti vody. My recyklujeme všechno. I kanalizační vodu, no, děláváme z toho tedy novou, vyrábíme novou vodu. Máme jeden vlastní rezervoár, 90% území je vlastně eh, Mm, povodí jedno, kde zachytáváme všech, každou kapku vody. To je tedy naše, naše první rezervoár. Další kohoutek je dovoz ze souzení země Malézie, ale dohoda skončí v roce 2060. Poté je velká otázka, zda sousední země bude i nadále prodávat vodu nám, protože i jim hrozí nedostatek. Třetí kohoutek je eh, mořská voda, které vyrábíme pitnou. A poslední je recyklace každé kapky vody. Singapur má tedy bohaté zkušenosti s udržitelností vody. Každý rok eh, sdílíme naše zkušenosti s mezinárodním společenstvím, eh, co týče mm, programu budování kapacit. Singapur Eh, má mm, Mezinárodní týden vody, máme pravidelné výměny s OSN, že pokud některé členské země na tomto fóru mm, tedy chtějí participovat, tak mě můžete kontaktovat, já vám mohu dát příslušné kontakty. Děkuji vám za váš příspěvek, máte slovo. Představte se, prosím. Uh, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Eh, Jmenuji se Olga Zrien, jsem z Belgie, místo předsedkyně Senátu a jak dobře víte, klimatická problematika je pro nás velice důležitá a já bych se ráda zeptala na určitá vysvětlení pana Lukase Millera, doplnění informací, které nám poskytl. Ta míra eh, zranitelnosti to je něco, co je velice důležité a Otázkou je, zda existují e, určitá přesná kritéria či ukazatele, které e, umožní e, změřit tu úroveň zranitelnosti. Vy jste hovořil o tom, že by se měly stabilizovat ty země, které dosáhly té prahové hodnoty a Můžete případně zmínit nějakou tabulku nebo klasifikaci, která byla provedena v této oblasti? A pokud jde o tu výzvu eh, týkající se Aralského moře, a co k tomu říkal eh, kolega i u Singapuru, eh, já bych se chtěla dotázat kolegů, zda si lze představit něco, Eh, jako je výměna dobrých postupů, osvědčených postupů, tak jak to děláme eh, v Evropské unii a ne pouze na té neformální úrovni. A zda někdo tady kolem stolu si dokáže představit eh, nějaký formalizovaný nástroj sdílení osvědčených postupů, protože já mám obavu, že problematika vody se postupně bude objevovat i v dalších zemích, možná v trochu jiné podobě a Eh, je tady eh, zásada potravinové bezpečnosti, eh, to je obdobný postup a pokud někdo může zmínit i, jaké epidemie hrozí, hovořilo se především o cukrovce, kardiovaskulárních onemocněních, případně zda jsou i nějaké další body nebo další onemocnění, u kterých bychom měli zajistit prevenci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Miller, pokud je připraven odpovědět. Jenom prosím, hovořte pomaleji, je to problematicky tlumočitelné. Ano, budu hovořit pomaleji, děkuji za tuto otázku. Vy jste se dotazovala na ten systém eh, hodnocení těch environmentálních opatření, o kterých jsem hovořil. Eh, předpokládám, že si myslí, eh, myslíte na ty zdroje sladké vody, Ehm, přírodní katastrofy, onemocnění zemědělství. Co se týče zdrojů eh, vody a zemědělské produkce, eh, relevantní ukazatele eh, byly pojaty v rámci zprávy IPCC. Myslím, že je to z roku 2014, páté vydání. To byla taková první mezivládní zpráva o klimatické bezpečnosti. A e, to je takový ucelený multilaterální e, proces e, a potom proběhla studie zaměřená na jednotlivé regiony. Samozřejmě ty problémy jsou v každém regionu zcela odlišné. A řešila se ta problematika, nebo my jsme se zaměřili především na rozvíjející se země. Například jihovýchodní Asie, tam ta problematika je zcela jiná. Jsou tam tajfuny, povodně, a je to jiné než v západní Africe, v Sahelu, kde dochází k dezertifikace a nedostatečné zemědělské produkci. A pokud jde o ta měření a e, ukazatele, existují velice sofistikované nástroje pro e, měření e, vývoje a projekce do budoucna Environmentální program Spojených národů má eh, ucelený eh, program eh, UNCPP a existují politiky, které se vztahují na tato témata a máme regionální agentury Spojených národů, které například UNSCAP na Ázii, Tichomoří a Případně jsme samozřejmě schopni individuálně vám dát eh, ještě podrobnější informace. A druhá otázka tu zmíním jenom eh, rychle. Jak stabilizovat ty země? Ano, to je velice dobrá otázka. Byl bych rád, kdybych měl eh, jasnou odpověď, ale bohužel není jednoduché řešení. Jedna věc, která vyplynula z té zprávy z roku 2001-2 o klimatické bezpečnosti, Eh, spočívá v tom, že je třeba eh, se eh, více zaměřit na rozvojovou spolupráci a navýšit rozpočet, to by mělo výrazně přispět k řešení problémů a rovněž je třeba přehodnotit některé stávající mechanismy financování. Samozřejmě bude ponese to sebou vyšší náklady a je třeba vyšších zdrojů. Děkuji, prosím, tady dáma ve žlutém a potom vy. Dobré odpoledne, já jsem členkou parlamentu z Bangladeše a ráda bych se podělila o svoji zkušenost ohledně eh, podmínek potravinové bezpečnosti a klimatických změn v Bangladeši. Víme, že Bangladeš je rozvíjející se ekonomikou a velice zranitelnou zemí z hlediska klimatických změn. Klim, klimatická změna je hlavní eh, bezpečnostní eh, výzvou. Eh, máme nárůst hladiny moří, zasolování území a ztráta tedy území a to způsobí celou, působí celou řadu existenciálních problémů pro Bangladeš. Pokud jde o potravinovou eh, bezpečnost, eh, dochází k ubytku obospořadovatelné půdy eh, a je to především zasolováním těch pobřežních oblastí a přímořské oblasti již nejsou využitelné pro tradiční hospodářství. A rovněž dochází k erozi v těch eh, údolích eh, řek, kde docházelo k zemědělské eh, produkci a i došlo ke změně návyků a i to je způsobeno klimatickými změnami a má to negativní dopad na produkci potravin. V současné době to vypadá, že, nebo předpoklady jsou takové, že dopady klimatických eh, změn eh, povedou eh, ke snížení produkce rýže o 8% ročně do roku 2050. A rostlinná produkce, rybolov, to bude výrazně také ovlivněno dopady klimatických změn a globálním oteplováním. V Bangladeši jsme Eh, stanovili a schválili akční plány, jak bojovat proti eh, klimatickým změnám a máme i eh, fond od roku 2009. A chtěla jsem tady se podělit o svoji zkušenosti je třeba, aby parlamenty v Ázii a Evropě spolupracovaly, abychom čelili těmto negativním dopadům klimatickým, klimatických změn a budovali zelený a e, mírový svět. Děkuji. Děkuji, prosím. Köszönöm szépen a lehetőséget. Děkuji. Děkuji mnohokrát, e, že se mohu vyjádřit. E, já pocházím z Maďarska a ráda bych řekla, že eh, když vidím všechny ty panelisty eh, z celého světa, tak eh, mám takový dvojí pocit. Na jednu stranu jsem velice ráda, že jsme schopni se shodnout na celé řadě témat. Máme společný názor, zástupci z celého světa, všichni čelíme obrovským výzvám, obrovským obtížím a Dobrou zprávou je, že na těch důležitých tématech jsme schopni se dohodnout a nalézt společný přístup. To je eh, velice důležité pro budoucí generace, ale na druhou stranu mám i trochu jiný pocit, trochu obavu, a to se tady projevuje eh, v názorech panelistů, existuje celá řada obrovských problémů, eh, se kterými se potýkáme jakožto zástupci parlamentu, stejně tak jakožto eh, jednotlivci, jakožto občané. Musíme bojovat za udržitelnost a musíme tedy všichni mít eh, optimistický přístup, eh, protože jsme eh, součástí naší generace, generace, která je takovou přechodnou generací, takovou předvídatelnou generací. My čelíme problémům, kterým předchozí generace čelit nemuseli. A je pravdou, že jakožto zástupci parlamentu eh, musíme nalézt ty možnosti, jak dospět ke změnám. Samozřejmě to není jednoduché eh, nalézt způsob, eh, způsob změny a je pravdou, že například v celé řadě azijských zemí Eh, existují výzvy, které jsou eh, způsobeny právě tím indexem klimatických změn. Deset eh, nejohroženějších zemí se nachází především v Jižní Asii, ale i my čelíme těm negativním dopadům klimatických změn a proto musíme společně a efektivněji sdílet osvědčené postupy Je pravda, že cíle udržitelného rozvoje jsou rovněž velice důležité. Máme 17 takovýchto cílů a 169 podcílů. Cíle stanovené v pařížské dohodě mají dopad na 154 takovýchto podcílů eh, udržitelného rozvoje, takže je to velice široká oblast. A eh, je to téma, které pro takovéto meziparlamentní zasedání je rovněž velice důležité. Meziparlamentní skupina v Ženevě eh, se snaží pomoci eh, zemím při implementaci těchto cílů udržitelného rozvoje. Pokud eh, někdo z vás pojede do Ženevy, tak vás vyzývám, abyste to středisko navštívili. Myslím, že vám skutečně budou schopni poskytnout pomoc. Během dnešního dopoledne se hovořilo o eh, semináři ve Větnamu. My eh, v Maďarsku máme rovněž takovýto regionální seminář v únoru, eh, což je výborná příležitost pro sdílení osvědčených postupů. A já bych ráda vyzvala všechny, aby se účastnili takovýchto regionálních seminářů. Je to velice důležité. Závěrem mi dovolte říci, že je velice důležité eh, hovořit eh, o eh, diplomacii. Náš zástupce maďarský od roku 2013 eh, sehrával eh, klíčovou úlohu v té diplomaci zaměřené na vodohospodářství. Eh, v Budapešti proběhl klíčový summit a i v letošním roce pořádáme celou řadu setkání zaměřenou především na problematiku vody, povodní a tak dále. Um vodohospodářství a e, Dunaj. To je rovněž e, velice důležité téma. Máme strategii pro e, region Dunaje, máme bohaté zkušenosti s povodněmi a s jejich řešením. Jakožto senátorka musím říci, že Eh, osoba, která eh, předsedala tedy eh, skupině pro spolupráci Maďarska a Kazachstánu, je nyní ministrem financí, takže můžeme více spolupracovat na bilaterální úrovni. Ty vztahy jsou velice důležité a já vyzývám i další zástupce parlamentu, aby maximální možné míře využívali takovýchto Eh, příležitostí k setkání a musíme být optimisté. Děkuji. Thank you very, very much. For... Děkuji mnohokrát za tento příspěvek a nyní bych ráda dala slovo na druhou stranu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem paní Jacobsen z Norského parlamentu a eh, je mi velkým potěšením, že jste mohu dnes hovořit klimatické změny je obrovskou hrozbou, jsou obrovskou hrozbou ehm, pro eh, celosvětové, celosvětovou bezpečnost. Ovlivňuje bez, zabezpečení dodávkami potravin, vody ehm, a další. Ovlivňuje také eh, tlaky pro migraci i terorismu. Když tedy hovoříme o dopadu, dopadu na bezpečnost musíme se bavit o všeobecné bezpečnosti. To platí třeba i pro extrémní počasí, hurikány a tak dále. Jsem velmi ráda, že e, naše e, prohlášení zdůrazně multilaterální e, mezinárodní dohoda spolupráci v politickém klimatu, kde izolování se a vzdalování se eh, vnitrostátním obligacím čím dál více. Je skvělé, že hm, zástupci parlamentů z eh, Evropy a z Asie se takto setkávají a eh, snaží se hm, trvat na spolupráci. Paní předsedkyně, jako hm, zástupkyně také žen v parlamentu chci zdůraznit, ještě jednu věc, o které se musí hovořit, když hovoříme o bezpečnosti. A je to také významný pilíř Evrop, eh, norské politiky. Tady jde o ženy a genderovou politiku. Protože když dojde ke konfliktům, eh, přirozeným, eh, přírodním katastrofám nebo terorismu, tak právě nejzranitelnější, na nejzranitelnější to dopadá nejvíce. Takže ženy a děti mají eh, vlastně se potýkají s největším rizikem smrti v takovýchto událostech. Například, když mm, došlo v roce 2008 k tsunami v Indickém oceánu zemřelo násobně více žen a dětí než mužů, protože pro ně bylo těžší eh, rychle utéct nebo vylézt na strom a podobně. Jak hovořila zástupkyně Slovenska, dopady eh, klimatických změn také eh, jsou vlastně mají větší váhu pro ženy i vlastně v, v rozvinutých zemích. V rozvojových zemích hrozí, nebo zejména také v zemích, kde, je, kde jsou války nebo konflikty, hrozí, že budou eh, uneseny, eh, že s nimi bude obchodováno. Eh, a přitom, když se takto hovoří o klimatických změnách, o těchto rizicích pro ženy a děti se často nehovoří. A ženy nejsou pouze obětmi mohou i aktivně přispívat ehm, jak tedy negativně, tak pozitivně eh, k klimatickým změnám nebo jejich zmírňování. Je tedy zásadně důležité, aby ženy byly zapojeny do tohoto procesu. Ženy eh, po celém světě ehm, mají velké znalosti a pokud tyto znalosti využijeme Eh, nebo chceme využít, tak ženy musí mít stejná práva a povinnosti jako muži. Dámy a pánové, je mi potěšením, že se účastním této debaty. Evropské eh, národy se potýkají s řadou podobných dopadů eh, klimatických změn a mě zajímají všechny příspěvky kolegů a věřím, že jediná cesta kupředu je mezinárodní spolupráce. Děkuji. Děkuji. Říká paní předsedkyně, ano. Cesta ku předu je výměna zkušeností a spolupráce na mezinárodní úrovni. A Norsko je z, jednou z nejpokročilejších zemí v Evropě, kde um, opravdu se nejvíce pokročilo v oblasti genderové rovnoprávnosti. My často eh, rádi zdůrazňujeme eh, genderovou rovnoprávnost, ale zatím je to tak, že mluvil jeden muž a čtyři ženy. Takže možná eh, ostatní kolegové muže by se také rádi zúčastnili této diskuse. Prosím, máte slovo. Děkuji, já udělám maximum pro to, abych tady zastup, eh, zastupoval muže v této místnosti. Hm, děkujeme mnohokrát Evropskému parlamentu za to, že eh, je hostitelem eh, tohoto meziparlamentního setkání. Já jsem z indonéského parlamentu já, a jsem členem parlamentního výboru pro energetiku a zdroje, životní prostředí a také výzkum a technologie. Jsem také na výboru pro obnovitelné zdroje energií. Náš parlament eh, se přidává k eh, celosvětovému konsensu, že je potřeba vyvájet, eh, vyvět větší tlak pro boj s klimatickými změnami, protože v některých regionech to potenciálně přispívá k sociálním eh, tenzím a nestabilitě. Na tomto panelu hovoříme o dopadu na bezpečnost, takže chci navázat na to, co říkal pan Muller – ohledně dopadů na bezpečnost, takže jednak máme eh, slad, eh, pitnou vodu, eh, šíření nemocí. Já bych rád zdůraznil ještě jednu věc, která je důležitá pro Indonésii, a to je svrchovanost, tedy celist, celistvost území. A zde chci tedy říci, že Indonésie je největší ostrovní stát, Ehm, souostroví. Ehm, minulý rok na, eh, v roce 2017 na konferenci OSN eh, standardizace jmen zemí bylo ratifikováno, že Indonésie nyní má 16 056 ostrovů, pokrývá více než 5 eh, 000 kilometrů od nej, nejzápadnějšího ostrova po nejvýchodnější ostrov. Takže to je vlastně vzdálenost jako mezi Dublinem a Doha. Tak, takto velká je Indonésie. S tím obrovským počtem ostrovů, které máme, tak si dokážete představit, že eh, rostoucí ehm, nebo stoupající hladina moře eh, pro nás znamená obrovskou hrozbu, hm, jak tedy pro územní celistvost, tak pro svrchovanost. Jistě to eh, vlastně platí to i pro eh, kolegy z přilehlých ostrovů, eh, kolegy třeba ze Singapuru. Hm, Indonésie udělá maximum pro zmírnění klimatických změn a Pařížská dohoda byla v našem parlamentu ratifikována za pouhé čtyři dny. Tohle je téma, které překračuje politiku a Indonésie i nadále bude naplňovat závazky z pařížské dohody. Snižujeme eh, eh, emise skleníkových plynů podle stanovených závazků. Ještě eh, navážu na kolegyni z Norska. My také souhlasíme s tím, že ženy by se měly ujmout role při Mm, zmírňování klimatických změn. Já eh, bez všech žen, které zastupují můj parlamentní okrsek, bych vůbec nemohl být zde zastupovat svou zemi. My máme asi 26% žen v parlamentu, chceme mít více, ale ještě potřebujeme více času pro to, aby se ženy staly více politicky aktivními. Určitě nám v tom pomůže spolupráce s zeměmi, jako je Norsko nebo možná i Bangladeš. S vašimi skvělými zkušenostmi s ženami, které eh, vedou stát, takže doufám, že se nám to takhle podaří. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Míra zastoupení už tedy lepší a další kolega z Indie. Dobrý den. Rajem Mistra z Indie. Já eh, jsem ve výboru pro eh, rozvoj venkova. Hovoříme zde o klimatických změnách, životním prostředí a o dopadu na bezpečnost. Klimatické změny jsou obrovskou eh, environmentální eh, hrozbou pro naši planetu, která se ohřívá, eh, stoupá hladina moří rychleji než kdy dříve. Dopad klimatických změn už je tak vysoký, že žádná země nemůže jen tak eh, zůstat stranou nečině. zatím eh, se při řešení těchto všech přírodních katastrof, které z toho vyplývají, eh, spoléháme na vnitrostátní politiku. Takže ehm, tady máme otázku tedy eh, řízení eh, národních katastrof. Jde tedy o to, vlastně je důležité tedy nastavit nějakou jasnou politiku pro zvládání takovýchto eh, krizových situací. Odborníci říkají, že klimatické změny byly způsobeny ehm, zejména tedy rozvinutými zeměmi a jejich emisemi. Proto tedy rozvinuté země a strany v těchto zemích by se měly ujmout vedení při eh, boji s klimatickými změny. OS, eh, FCCC, OSN proto eh, hovoří o finanční podpoře rozvinutých zemí. Podle, podle toho, kolik skleníkových plynů vypouští do atmosféry. Takže já vás tedy žádám, nebo ptám se vás, Mají rozvinuté země nějaké takovéto politiky v finanční oblasti? To velmi důležitá otázka, takže očekávám odpověď. Um, yes, <clears throat> thank you for your question. It's really... Ano, děkuji za otázku. To je skutečně velice konkrétní otázka. Já mohu odpovědět poměrně stručně. Evropská eh, unie ve svém rozpočtu má velkou částku na, pro rozvojové země. A já jsem si jistá, že Evropská unie na rozvojovou pomoc vydává největší částku na světě. A obvykle podporuje ekologické projekty, rozvojové sociální projekty, vzdělávací projekty a konkrétní um, čísla. Já požádám o zpracování konkrétních čísel pro vaši zemi a později vám pošleme konkrétní čísla, kolik Evropská unie pod, dává, jak velkou částku eh, dává Indii na rozvojové projekty, ekologické, sociální projekty, pokud souhlasíte. Děkuji vám. Nějaká další otázka? Prosím. Děkuji. Já jsem um, poslancem z Větnamu a já uh, se chci zeptat na, nebo chci se vyjádřit ke klimati- dopadu klimatických změn na bezpečnost Větnamu. A několik doporučení. Jsme jedna z nejzranitelnějších zemí, trpíme klimatickými změnami, je to jedna z našich nej, z největších hrozeb naši, pro naši národní bezpečnost. Co se týče bezpečnost občanů, klimatická změna ovlivňuje životy lidí na základě údajů z roku 2017, 18, počet se zdvojnásobilo Eh, počet eh, ohrožení dětí a především starších občanů, seniorů. Od, roku, od začátku roku 2018 na eh, přírodní katastrofy byly početnější. Um, 32 lidí zahynulo a ekonomické ztráty byly vysoké. Co se týče bezpečnosti potravin, 39 jižní části, 10 severu a 2,5 mm, středních provincií. Ehm, mm, hladina moře stoupla o metr. Podmínky jsou stále náročnější pro Větnam při, pro zajišťování bezpečnosti potravin, co se týče ekonomické bezpečnosti, klimatická změna eh, znamená strát, velk, těžké ztráty pro větnamskou ekonomiku. Podle Národního statistického úřadu celkové ztráty z důsledku přírodních katastrof v roce 2017 byly téměř 60 tisíc miliard větnamských peněz. Ztráta um, v roce 2018 900 miliard, abychom mohli stabilizovat eh, životy lidí. Vláda musí vyplácet velké částky ze státního rozpočtu, by vyřešila důsledky klimatických změn. Během let Větnam přijal mm, řadu opatření jako reakce na klimatické změny. Národní schromaždění Větnamu um, i diskutuje klimatické změny. Větnam organizuje mnoho konferencí o klimatických změnách. Po my se těšíme tedy na bilaterální spolupráci na multilaterální fórum, včetně implementace Kyotského protokolu a dohody o klimatických změnách. Příprava eh, implementaci pařížské dohody je doporučeno navyšování kapacit a další zdroje na adaptaci, vším zeleného fondu, abychom pomohli ekonomice. Za druhé, reakce na klimatické změny mohou eh, souviset s eh, jiným rozvojem, s využitím příležitostí k investici cím do rozvoje lepší eh, konkurenceschopnosti zmírňování dopadů těchto změn by mělo probíhat současně. Adaptace je klíčem. V neposlední řadě reakce na klimatických změnách nebo reagování je odpovědností celého systému. Je nutné eh, podporovat vedoucí roli vlády Eh, zvýšit dynamiku a odpovědnost podniků. Podporovat účast a dohled parlamentu a rozvíjet mezinárodní spolupráci a mechanismy. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, pokud mohu, tak chci uzavřít tuto disku, tento diskusní panel a dát slovo na závěr eh, spolupředsedajícímu, protože čas téměř vypršel. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Nejprve dovolte, abych eh, poděkoval Evropskému parlamentu, který eh, zorganizoval eh, toto zasedání, což nám umožnilo získat platformu pro sdílení našich zkušeností a hovořit otevřeně o problémech s klimatickými změnami a mm, vyměňovat si naše již nabité zkušenosti. Závěrem tohoto panelu mi dovolte říci, že ve finále to bylo 4-4, 4 muži, 4 ženy, takže rovné zastoupení a v našem parlamentu eh, v Kazachstánu máme 34% zastoupení žen. V minulém týdnu došlo k setkání všech poslankyň eh, společenství nezávislých eh, států. To setkání proběhlo v Petrohradě, eh, hovořilo se o nadnárodních otázkách, otázkách spojených s klimatickými změnami a s celou řadou dalších témat. Kazachstán v tom sehrává klíčovou úlohu a snaží se významným způsobem mm, přispět k řešení těchto výzev a Opravdu toto je téma, které je důležité pro celou řadu národů. Ehm, měli bychom o, o něm hovořit i nadále. Kolega ze Singapuru o tom hovořil, eh, o dovozu pitné vody. To je opravdu eh, klíčová problematika i v diplomacii dané země. Tak, aby každá země Eh, mohla tedy eh, uspokojit svoje potřeby. A eh, pokud jde o kolegyni z Maďarska, děkuji za ta vřelá slova na naši adresu. Je 19 zemí, které používají vodu z Dunaje, ale pouze jedna země Eh, Rumunsko se snaží jednat tak trochu samostatně, eh, ostatní se snaží tedy spolupracovat, eh, vést dialog a myslím si, že to funguje poměrně dobře. Hovořili, hovořili jsme tady o klimatických změnách, o dopadech na hospodářství. Je vidět, že musíme spolupracovat na boji proti tomuto fenoménu. Děkuji mnohokrát větnamskému kolegovi, který hovořil o pařížských dohodách a jejich implementaci. Taková, takovouto dohodu schválit za pouhé čtyři dny, to je opravdu neskutečné. Pokud by všichni pracovali tak rychle, tak by bez pochyby bylo snažší dosáhnout odpovídajících eh, výsledků. Klima, ekologie, to je eh, téma, které nás jednocuje, A, klíčovým bodem v tom všem je voda, pitná voda. toto vše ukazuje, že opravdu bychom měli pokračovat na té pozitivní vlně spolupráce a tak, jak eh, to, o tom hovořilo Maďarsko, eh, doufám, že eh, tu sklenici vidíme jako poloplnou a ne poloprázdnou. Doufám, že všichni chtějí dospět ke společnému výsledku v rámci boje proti klimatickým změnám a jménem svým, jménem kolegů bych rád poděkoval všem, kteří se zapojili do diskuze. Děkuji vám za účast na dnešním zasedání. Já doufám, že naše partnerství bude pokračovat a to nejenom v tom stávajícím rámci, ale i eh, na dalších platformách eh, budeme pokračovat eh, a přetavíme legislativu v konkrétní výstupy. Já chci, chci postupovat velice rychle, dělat všechno rychle. Neměla jsem hodinky a teď vidíte, snažila jsem se no, jak si eh, mm, to ukončit hodinu před koncem, takže to je příliš. Pokud máte něco, tak jste vítáni, naše panelisté, eh, paní Nova, naše panelistka by také chtěla něco říct, takže já ji velice ehm, vítám. Děkuji vám za vaše příspěvky a komentáře. Ukázali jste rozdíl mezi podmínkami a výzvami, kterým čelíte a z toho se můžeme poučit. Ehm, my všichni se Eh, musíme vzdělávat eh, navzájem, musíme si navzájem pomáhat. Ehm, pan eh, z Indie se ptal na politiky, které jednotlivé země přijaly, aby mohly řešit klimatické změny. Podle dat OECD Evropská unie je největším světovým dárcem pomoci 160 miliard euro bylo distribuováno v roce 2015. V roce 2015 95 miliard. Co tento, eh, tato částka roste. Některé státy používají větší procento svého HDP, jiné menší Samozřejmě to závisí na tom, jakým problémům čelíte doma, ale všichni můžeme usilovat o 0,33 HDP. Děkuji. Možná nějaká další otázka, protože času máme dost, pokud chcete tedy něco dodat. Prosím. Z Filipín jsem členem kongresu podle ADV v jihovýchodní Ázii, včetně Filipín, tak to modlové ke ztrátě 6% HDP ročně do roku 2100. Adaptace eh, by stála jenom 21% HDP. Investice do mm, mm Eh, rezistentním odrůd, eh, proti eh, stěnám, proti mořským, bylo méně než 1% HDP ročně. Stávající financování klimatu mm, není dostatečné pro investice boje proti trvaným dopadům klimatických změnám. Experti očekávají, že 300 miliard dolarů ročně až do roku 500, do 500 miliard do eh, roku 2030 eh, bude třeba dále z dalších 700 eh, milion, miliard na ochranu proti zho, mm, dopadům skleníkových plynů, soukromý sektor, aktéři a jejich účast je klíčem k, pro zajištění mobilizace dalších zdrojů na financování udržitelné infrastruktury. Veřejné služby, ehm, snižování zranitelnosti jako legislativní jsem mm, byl svědkem zvyšování kapacit ehm, místních vládních orgánů, podpora kongresu je vysoká. Mm, e, vedení pana Aroja, bývalého prezidenta, nyní předsedy parlamentu. Je třeba udělat víc, co se týče komplexní integrace přínosů nízkokarbonové ekonomiky. Střednědobá ekonomická politika pro celou společnost, institucionální posilování, implementační agentury, zlepšování efektivity mezi koordinace mezi agenturami. Přechod k nízkokarbonové ekonomice závisí Ehm, dostupnou mm, spolehlivou energetikou a my transformujeme sítě. Mm, má to, je to kriticky důležité pro zelený klimatický fond, což je přístup, který musí Filipíny sledovat. Je třeba zvyšovat odolnost a prosperitu a snižovat zranitelnost. Já chci na závěr říci, že každý člověk, komunita, místní zpráva, i vláda, i národní vláda je jedinečná a bude se chovat jinak. Spíše než podobně. Jakékoliv úspěchy a selhání nastanou, tito aktéři zakoušejí dopad na jejich eh, kapacity, schopnosti a strategie které přijímají, které se liší ve světě. Náš integrační přístup hraje důležitou roli v rozvoji mm, sociálních, ekonomických, politických a mm, správného fungování národních ekosystémů. To je všechno, to jsou všechno kritické faktory, které třeba zohlednit při zvyšování odolnosti a blaha. Pařížská dohoda o klimatických změnách chce, aby globální oteplování zůstalo pod 2,5 eh, stupňů Celsia. A rozvojové země proto eh, souhlasily se finančními zdroji pro rozvojové země s cílem dosáhnout rovnováhy mezi adaptací a zmírňováním dopadů. Eh, rozvinuté i rozvojové země společně chtějí redukovat emise pomocí cílů eh, zmírňování dopadů a diskutování adoptace v rámci svých národních příspěvků. Kondicionalita těchto cílů se hm, předmětem přístupu k prostředkům se zeleného fondu. Některé rozvojové země vidí ekonomické přínosy nízkokarbonového rozvoje. E, to ukazuje jednotu, ale k diferencované odpovědnosti a kapacity. Je třeba zvážit dopad klimatických změn na vzhledem k mm, možným přínosům a vyhnout se možným ztrátám a narušením. E, činnosti, které lze označit za adaptaci, Eh, pokud tedy mm, řeší stávající problémy, zvyšují odolnost vůči klimatickým rizikům, eh, začlenují klimatické rizika do investic, mm, lepší management klimatické zranitelnosti a rizikové plány v případě katastrof. My měli bychom usilovat nejenom o zlepšování adaptivní kapacity a dobře kalibrovat změnící se povahu rizik. A využít toho jak, také jako příležitost pro zlepšení našeho rozvojového paradigmatu, chování lidí, kapacity společnosti obecně. Odolnost se stává Eh, vlastně širší koncepcí inovace, produktivita, adaptace, odolnost, udržitelný rozvoj se pak stávají součástí jednoho kontinua, které směřuje k blahu lidí. To by mělo být eh, konečné měřítko našeho úsilí jako vlád a společnosti celkově. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Kolega mě informuje o některých číslech. Evropská unie v roce 2017 vynaložila 75,7 miliard eur na rozvojovou pomoc. Takže Evropská unie a členské státy jednotlivě. Takže to je opravdu obrovská částka. Prosím. Já si myslím, že řada z nás mm, opravdu udělá maximum pro to, abychom zachránili eh, klima. Ale už je to více než rok, kdy se eh, Trumpova vláda v Americe rozhodla eh, stáhnout se z pařížské klimatické dohody. Takže mě by zajímalo, zda na mezinárodní úrovni eh, jsou nějaké snahy znovu zapojit USA, protože bez nich a bez jejich zapojení mohou, um, bude těžké dosáhnout našich cílů. Když jsem se podíval i na eh, naše prohlášení, které zde učiníme, nic se tam neříká o tom, že bychom se snažili znovu přesvědčit Trumpa a jeho vládu, aby se k tomu přidali. Takže měli bychom vyslat jasný signál USA. Ano, mnohokrát děkuji. Nejlepší způsob, jak eh, dosáhnout úspěchu je samozřejmě spolu s USA. Obávám se, ale to je moje osobní stanovisko, s tímhle prezidentem eh, k tomu nedojde. Musíme si počkat na další volby. Musíme být trpěliví a věřit, že USA si zvolí jiného prezidenta. Potom můžeme začít znovu nebudeme začínat úplně od začátku, protože hodně práce už bude uděláno, ale prostě musíme si počkat na příští volby. Všichni víme, jaký je pan Trump. A to je tedy moje soukrom, moje, můj soukromý názor. Můj hm, spolupředseda a zpravodajové s tím souhlasí. k té situaci USA. To je také můj osobní názor, ale já si myslím, že ono zase o tolik nejde, protože mm, v USA není e, vlastně důležité, e, aby se účastnila pouze federální úroveň, tam jde taky o jednotlivé státy, které e, se do toho zapojují. Jsou některé státy USA, které mají v podstatě největší míru eh, obnovitelných zdrojů energie. A ještě zajímavé je, že tyhle ty státy jsou státy, které tradičně volí eh, republikány, takže já bych si tak nedělal starosti o stávající mm, vládu USA. Já si myslím, že na státní úrovni americké státy jsou mnohem vstřícnější a já jsem tedy poměrně pozitivní, co se, co se týče Eh, otázky USA. Já si naopak myslím, že řada lidí v USA se teď snaží vlastně mm, vystupovat ehm, jinak než ehm, stávající americká vláda. Takže vidím, že zde v místnosti je řada optimistů, to mě těší, říká paní předsedkyně. Vážení kolegové, ještě chcete něco dodat nebo ukončíme tento panel. Prosím. Z eh, moje države Slovenie pri nás je... Um, ano, já bych ještě něco ráda dodala o Slovensku. My máme hodně pitné vody. Vůbec máme hodně vody, jak už jsem říkala eh, předtím. Ale Existují obavy, že velké nadnárodní společnosti tuto vodu nějakým způsobem eh, dostanou pod svou kontrolu a lidé tedy se k ní nedostanou. A proto jsme do naší ústavy eh, vepsali právo na ehm, přístup k vodě. A to je i v zemi, která je tedy bohatá na vodu. Ano, děkuji. Pokud eh, mi to dovolíte, přidám ještě jednu věc. Nepoužíváme pole, ehm, lesy, řeky, které jsme dostali od našich dědů a předků. My používáme vlastně všechny zdroje, které by naši vnuci měli dostat od nás. A je tedy pouze v našich rukou, jak eh, budeme chránit či naopak eh, zneužívat tyto zdroje. Takže ehm, je na nás, v jakém stavu předáme tuto planetu Zemi našim dětem a vnukům a je to opravdu jenom na nás, jaký život budou vést, tedy, nebo bude vést generace našich vnoučat. Já vám všem děkuji mnohokrát za to, že jste přišli do Evropského parlamentu na toto setkání a přeji nám všem, všem našim zemím, abychom byli úspěšní v tomto boji s klimatickými změnami. A nyní bych ráda pozvala všechny, pozvala všechny delegáty do nového eh, domu Evropské historie kde proběhne prohlídka s průvodcem a potom večeře. Takže ještě jednou děkuji.